výborech a její seznam bude uveden v zápisu ze schůze. V případě, že nebudou vzneseny žádné námitky, eh, bude to považováno za schválené a